Okay. Good morning. Good morning. Right, we will now uh, Dobrý, den, dámy a pánové. Začínáme s dnešním programem, bude to po číslo 15. Po číslo 15, který se týká změny nařízení o rejtingových agenturách. Budeme se věnovat pozměňovacím návrhům. A rovnou bych poprosila Leonarda Domičeho, který je naším zpravodajem. Já omlouvám se, říká paní předsedající, za výslovnost. Vážená paní předsedající, v podstatě zde máme pouze dva stínové zpravodaje a já bych poprosil, zda bychom mohli poprosit, protože známe pana Kost. Pan Kozes je na jiném setkání, my jsme mu volali, prosil nás, abychom zahájili bez něj. Čili nemáme zde PP, máme zde Alde. Myslím, že Filip vystoupí za Pascal, je tomu tak? Ashley, ano, ty jsi tady. Dobře, čili máme zde tři politické frakce zastoupeny. Jean-Paul nás poprosil, abychom pokračovali bez něj. Dobře. Takže. Můžeme začít. Myslím, že máme určitý čas na tuto diskusi. Možná nebude nutné využít všechen tento čas, ale zatím eh, při čekání na ostatní můžeme začít. Já jako první věc, jako první bod bych rád poděkoval stínovým zpravodajům a kolegům z výboru, kteří přinesli svůj příspěvek této zprávě. Tím, že předložili poměrně dost pozměňovacích návrhů. Doufám tedy, že po dnešní dopolední rozpravě budeme moci pracovat eh, efektivně na vytváření kompromisních pozměňovacích návrhů které budou představovat eh, příspěvek Evropského parlamentu k vymezení této nové legislativy. Na úvod bych rád rozdělil věci na dvě kategorie. Na základě předložených pozměňovacích návrhů bych se rád zmínil o šesti otázkách. Pokud se k tomu v průběhu přidají další, budeme to moci ještě prohloubit. Tři otázky, které jsou podle mě nejdůležitější a také nejkontroverznější, nejproblematičtější, ty se týkají rotace, rating eh, státních agentur, státních dluhů a občanskou zodpovědnost. A potom další tři věci. Potom bude metodika overalliance a střed zájmu, u kterých myslím, že bude jednodušší najít eh, společnou řeč. Na úvod, bez nějakých obecných eh, úvodů, bych rovnou přistoupil k otázce státního dluhu. Myslím si, že toto nové nařízení má smysl a může představovat krok vpřed, významný krok vpřed, pokud budeme efektivním způsobem řešit také problém vyhodnocení spolehlivosti, pokud jde o přidělování úvěru, u členských států Evropské unie. Rád bych se velmi stručně, pokud kolegové dovolí, zmínil o návrhu, který jsem předložil já jako zpravodaj a který spočíval v zákazu unsolicited ratings u státních dluhů. Chtěl bych vyjasnit, protože mnozí kolegové se v tomto smyslu vyjádřili a vyplynulo to také ze schůze se stínovými zpravodaji, tak kolegové předložili výhrady, zcela legitimně výhrady k tomuto návrhu. Já bych rád vyjasnil smysl tohoto návrhu. Nechci na tom trvat jen tak, ale rád bych eh, naznačil, že musíme společně hledat eh, vhodná řešení. Rating státního dluhu podle mého názoru má jednu zvláštnost. Eh, a specifikum. A to musíme vzít náležitě v úvahu. Dopad ratingu státního dluhu samozřejmě není stejný jako jiné druhy a jiné podoby ratingu. A právě proto vyžaduje zvláštní úpravu. Návrh zakázat nevyžádaný rating státního dluhu musí být spojen s dalším návrhem. To znamená moci vytvořit nezávislý autonomní veřejný orgán, který by plnil úlohu stanovování ratingu státního dluhu. Někteří kolegové řekli, že je třeba vzít v úvahu možnost, že tento zákaz omezuje svobodu jednání a hodnocení. Podle mě je to důležité tvrzení, nicméně není zcela podložené. Právě s ohledem na to, co jsem říkal předtím, ta zvláštnost a specifičnost dopadu ratingu státního dluhu. A Myslím si, že je možné také to úvahu o svobodě obrátit. To znamená, můžeme dát eh, svrchovanému státu svobodu, aby se rozhodl, zda mít rating také od eh, soukromých ratingových agentur, anebo zda se svěří pouze té nezávislé nebo tomu nezávislému veřejnému subjektu, který se teprve bude muset vytvořit. To je podle mě velmi důležitý bod, protože informace by v každém případě byly poskytovány investorům, poskytoval by je ten nezávislý orgán, který by byl pověřen ratingem státního dluhu a investoři by měli možnost stejně se obrátit na soukromou ratingovou agenturu a požádat je o rating, takzvaný vyžádaný rating, i pokud jde o rating státního dluhu. To je samozřejmě bod, který musíme zvážit i z jiného uhlu pohledu. Podle mne možnost, že návrh na zákaz eh, nevyžádaného ratingu státního dluhu žádným způsobem neohrožuje platnost toho návrhu na vytvoření orgánu, který bude provádět eh, takovéto hodnocení, a to v rámci evropských institucí, existujících evropských institucí. Jak už jsem říkal, byl by to nezávislý orgán, jehož úkolem by byla pouze hodnocení členských států Evropské unie. V tomto smyslu mě připadá zajímavý pozměňovací návrh kolegy Fejo. Je to pozměňovací návrh číslo 380, který nese název Evropský úřad pro dluhy, který se tedy ubírá stejným směrem. V podstatě souvisí s tím, co jsem navrhl. Základní princip, který chci tímto zdůraznit, je, že i v případě ratingu státního dluhu musí platit, že pluralita a srovnatelnost jednotlivých hodnocení by zvýšila jejich spolehlivost. A to platí jak pro veřejnou, tak i pro soukromou sféru. Pokud jde o tento aspekt vytvoření úřadu s těmito vlastnostmi, který bude mít za úkol plnění tohoto hodnocení, nebo tedy poskytování tohoto hodnocení, myslím si, že by bylo důležité, jakou roli přímo či nepřímo v této věci může sehrát Evropská centrální banka. Toto téma bylo předmětem jednání s Mariem Dragim, který jsem vedl včera po měnovém dialogu. A tam mi Mario Draghi řekl, že se na tuto otázku ještě podívá, že to prostuduje a že mě jako zpravodaji i parlamentu maximálně do tří týdnů poskytne odpověď. Chci zdůraznit, že za současného stavu pokud jde o Evropskou centrální banku a obecně o systém centrálních bank, už nyní existuje know-how v oblasti hodnocení státního dluhu. V rámci Eurosystem Credit Assessment Framework, na který se ostatně odkazuje i v několika pozměvacích návrzích, které byly předloženy. Myslím, že možnost využít již toho existujícího know-how prostřednictvím EKF, ECB a národních bank by mohlo v souladu s tím, co jsem říkal a co je obsaženo i v celé řadě pozměňovacích návrhů, mohlo by to vést k tomu, že evropské instituce by mohly vytvořit vlastní specifická kritéria pro hodnocení. Například to požadují pozměňovací návrhy kolegy Kanféna, ale i další pozměňovací návrhy. Myslím si, že různá hodnocení, několik hodnocení, by mohlo vést k tomu, že by se také zmírnil procyklický dopad některých hodnocení, jak jsme viděli v minulosti. Hodnocení státního dluhu. Ale v tomto smyslu se také domnívám, že je důležité vzít v úvahu že základ je stanoven v některých pozměňovacích návrzích, například eh, kolegu Klince, Gozese nebo i Ashley Foxe. A týká se to možnosti preventivního načasování nebo stanovení určitého harmonogramu ratingu státního dluhu. To se tedy týkalo toho východiska pro rating státního dluhu. Snažil jsem se vysvětlit co nejlépe, jaké je mé stanovisko. Nicméně myslím si, že v pozměňovacích návrzích, které jsem uvedl, jsou eh, cenné příspěvky, které nám umožní najít eh, kompromis. A teď se dostávám k druhému bodu, který je možná ještě problematičtější a kontroverznější, o kterém se hodně diskutuje, a týká se to rotace. Někteří kolegové navrhují, aby se vypustila norma navržená komisí pro periodickou rotaci ratingových agentur. Já souhlasím s tím, že formulace obsažená v návrhu nařízení komise má aspekty složitosti a bude se v praxi těžko uplatňovat, bude to komplikované. Nicméně jsem přesvědčen, že my jako parlament máme za úkol vynaložit úsilí na to, abychom našli možná alternativní řešení, která zachovají ten základní princip, který je základem tohoto návrhu komise. To znamená větší otevřenost trhu a větší možnost eh, konkurence a volné soutěže, která v současné době neexistuje. A na to, myslím, musíme přinést odpovědi. Podle mého názoru tedy máme dvě možné cesty před sebou. Ta první, ta první spočívá v tom, co navrhují někteří kolegové, třeba Sharon Bowles, Pascal Canfen, Thomas Mann, ale mám na mysli i návrhy, které se objevily v této chvíli, i když jen v částečné podobě, a předložila je rada. První cesta tedy spočívá v tom, že bychom pracovali na změně toho období pro rotaci na základě určitých zvláštních podmínek. A nebo pořád tedy v této souvislosti bychom mohli pracovat také na kritériích, které navrhují Klute a Portaž. Eh, Portaž, na kterého bych teď rád eh, s láskou vzpomněl. Týkalo by se to počtu ratingu na emitenty. To je tedy první cesta, kterou se můžeme ubírat. Vycházíme z toho, že komise navrhuje tento základ, nebo toto jako základ eh, ve svém návrhu. Druhá možnost je najít nějaký alternativní systém, který by zachoval, jak jsem říkal před chvílí, ten účel rotace a kombinovaly by se pro dosažení tohoto účelu různé návrhy. Například eh, 264 pozměňovací návrh eh, Jean-Paula Gozese, který by navrhoval tender, výběrové řízení pro výběr ratingových agentur, nebo 265 pozměňovací návrh Ashley Fox na zaručení volné soutěže a 268 Wolf Klintz, to je zase pozměňovací návrh, který se týká emitentu s více než jedním ratingem a je tam také možnost otevřít se malým eh, ratingovým agenturám. Nicméně potřebujeme přesnější agenturu, přesní definice, přesnější definici toho, co to je ta malá ratingová agentura. Měli bychom také zvážit možnost, na kterou se ještě musíme zamyslet, že by se zavedla povinnost více než dvou ratingů pro složité produkty. Takže toto jsou dvě možné cesty, které máme před sebou. Na jedné straně pracovat na tom základě, který nabízí návrh komise s těmi změnami, které navrhli někteří kolegové, které jsem zde jmenoval. A druhá cesta je předložit alternativní řešení, která by se snažila dosáhnout stejného cíle, to znamená otevřít trh konkurenci. A právě to je předmětem pozměňovacích návrhů jiných kolegů, které jsem zde citoval. A teď se dostávám k třetím bodu, který je taky složitější, kontroverzní a týká se zavedení principu občanskoprávní zodpovědnosti ratingových agentur. I v tomto případě někteří kolegové navrhují zamítnout princip obráceného důkazního břemene aby tedy leželo na ratingových agenturách. Já bych navrhl větší opatrnost. V tom smyslu, že se domnívám, že i když je tento návrh obrátit důkazní břemeno poměrně diskutabilní, vychází ze základního principu, který musíme rozhodně vzít v úvahu. My musíme předpokládat, že existuje informativní asymetrie mezi investorem a ratingovou agenturou. A to může v případě nějakého řízení proti ratingové agentuře může být důvodem k obrácení důkazního břemene. Musíme vzít v úvahu to, že tento návrh by měl tímto způsobem držet pod kontrolou činnost eh, ratingových agentur. Tím nechci říci, že by ten návrh měl zůstat tak, jak je. Myslím si, že by měla být eh, lépe rozpracována s tím, že se zachová princip. Myslím si například, že by bylo možné zavést princip, kdy ratingová agentura, která spáchá nějaké závažné opomenutí nebo zanedbání, pokud poruší některou z podmínek, které jsou eh, obsaženy v příloze 3 nového nařízení, anebo nesplní všeobecné povinnosti loajality, pokud tedy nedokáže, že to závisí na jak bych to řekl, lehké vině. Tady už je to trochu složitější, protože jsou to velmi přesné právní termíny. Já nejsem odborníkem, tady bychom potřebovali i názor odborníků v této věci. Vím konec konců, že probíhá na toto téma diskuze ve výboru Jury. Další aspekt je, že můžeme tento princip ponechat, ale doplnit tam, že investor musí dostatečně podrobně, do dostatečných eh, detailů a předložit závažné důkazy, indicie, ze kterých je možné vyvodit, že ratingová agentura spáchala jedno z těch závažných porušení, o kterých jsem hovořil. V každém případě si myslíme, že by bylo dobré, aby ratingová agentura ukázala, dokázala, že provedla podrobnou analýzu všech relevantních informací na základě odpovídající metodiky. A myslím si, že by také měla dokázat, že tyto informace pocházely z nezávislých a spolehlivých zdrojů. Zejména tento poslední bod který spočívá v tom, že agentura by měla doložit, že ty informace vycházely ze společných zdrojů, to si myslím, že by to uvedlo do souladu ten náš návrh z eh, Dot Frank. To si myslím, že je důležitý aspekt, který bychom měli vzít v úvahu. Také si myslím, že ten návrh o občanskoprávní zodpovědnosti by potom mohl být ještě posílen a dále rozpracován s tím, že by se zavedl jasnější princip harmonizace jurisdikcí, to znamená platných zákonů a práva, které má být uplatňováno v té které zemi, kde byly hodnoceny tyto finanční nástroje, kde jsou registrovány na držitele, na majitele. Za druhé je také nutno zavést jasnější vztah mezi dohledovým orgánem a národními jurisdikčními orgány. To je velmi důležité, především z hlediska výměny informací. Za třetí, zavést princip přiměřené zodpovědnosti. Například eh, skutečný dosah škody, rozdíl mezi institucionálním nebo neinstitucionálním investorem eh, a eventuální vina ze strany investora samotného. To tedy byly úvahy týkající se návrhu nezamítnout princip možného obráceného důkazního břemene, které by tedy leželo na ratingových agenturách, ale musí to být ještě rozpracováno, musí to být uvedeno dopodrobna a musí se také vyjasnit, jakým způsobem by se tento princip uplatňoval. Teď se už dostávám k těm dalším dvěma bodům, na které jsem upozornil a které se týkají over alliance, metodiky a střetu zájmu. Půjdu rychleji, protože si myslím, že u těchto tří bodů je mnohem jednodušší dohodnout se a najít eh, společné body, alespoň tedy za současného stavu věcí. Pokud je over reliance, myslím si, že tady se v podstatě shodneme na tom, jakého cíle chceme dosáhnout. Měli bychom vzít v úvahu pozměňovací návrh 4, který obsahuje návrh ECB ohledně Over Alliance jsou tam obsaženy zajímavé návrhy a myslím si také, že bychom mohli pracovat na tom, že bychom eh, to období určitým způsobem přiblížili nebo upravili. Já bych navrhoval šestiměsíční období, tady jsou navrženy tři roky. Myslím ale, že na tom se nějak dokážeme dohodnout. Pokud jde o tu overreliance, to znamená nadměrné spolehání se na ratingy, já si myslím, že už to, že vedeme debatu o roli ratingových agentur, už v určitých situacích vede určité změně toho postoje různých ratingových, tedy eh, úvěrových institucí, podniků a tak dále a jejich postoj k těm ratingům, jak moc se na ně spoléhají. Nedávný příklad máme třeba z Dánska. A to si myslím, že nemusí být zrovna negativní signál, ale je to důležité, protože tím se rozvíjí ta komplexnější autonomie hodnocení, nezávislost hodnocení právě ze strany investorů, které je základem a je jedním z principů, které inspirovaly právě tento nový návrh. Pokud jde o metodiku, o metodologii, i toto je velmi důležitý bod a velmi souvisí také s požadovanou transparentností metod a postupů. I zde bych rád odkázal na to, že v současné době je ta diskuze velmi široká, a to nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech. Je to, řekněme, nedávná událost. Oznámilo se, že Některé banky v USA by měly být eh, downgradovány ze strany ratingových agentur myslím, že v tomto smyslu se kriticky vyjádřil i šéf BlackRock a další představitelé, kteří spochybnili objektivnost kritérií použitých k tomu snížení ratingu. Pokud jde o metodiku, myslím si, že také dokážeme najít společný bod s tím, že role ESMA, Evropského orgánu pro cené papíry a trhy, musí fungovat jako ověřovací orgán, ale nebude zde dávat nějakou známku kvality. Já si myslím, že to je věc, na které se určitě shodneme a myslím si, že někteří kolegové, především Gozes, se v tomto smyslu vyjádřili. A myslím si také, že se poměrně dohodneme na jedné další věci, ohledně zavedení Evropského ratingového indexu ze strany ESMA. Musím ještě upřesnit nějaké podrobnosti, nicméně jsou to věci, které musíme vzít pozorně, velmi pozorně v úvahu. V tomto smyslu zde máme několik pozměňovacích návrhů, které se zmiňují o potřebě vzít v úvahu některá zvláštní kritéria, která by měla být zavedena do vydávání ratingu. Například Kanfenův pozměňovací návrh, který se týká ekologických rizik a další Kanfenovy pozměňovací návrhy a Portašovy pozměňovací návrhy, které se týkají používání principu pravděpodobnosti selhání nebo nedodržení. A další věc eh, se týká střetu zájmu. I zde si myslím, že by bylo možné pozitivně pracovat, protože pozměňovací návrhy se ubírají jedním směrem, jde jim o transparentnost, o překročení určitých prahů, pokud jde o účast eh, akcionářů a tu křížovou účast. My jsme tam měli původní návrh komise, který byl na 5%. Myslím, že se můžeme třeba opřít na o můj pozměňovací návrh číslo 29 a na tomto základě můžeme nalézt kompromis, který by se týkal zákazu fúzí. To už bylo předem oznámeno i komisařem Barnierem. Ještě před oficiálním předložením nového nařízení. Ale v poslední chvíli to nakonec bylo dáno stranou, ještě před tou oficiální prezentací tohoto nařízení. Vážení kolegové, omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho. Určitě to nebylo úplné, jsou tam ještě nedostatky, mezery v té mé prezentaci. Vy na to určitě budete moci pozitivně reagovat, můžete je zaplnit eh, svými příspěvky a svými vstupy. A na závěr bych eh, jen rád uvedl jednu obecnou připomínku. Já si myslím, že otázka ratingových agentur je téma, které je velmi politicky citlivé. To jsme viděli i velmi nedávno v průběhu volebních a předvolebních debat. Je to citlivé i z hlediska veřejného mínění a já si myslím, že my jako Evropský parlament, eh, protože zastupujeme evropské občany a evropské veřejné mínění, tak máme povinnost přinést odpovědi. Inovativní odpovědi, vyvážené, rozumné odpovědi, ale nesmíme podlehnout riziku, že bychom vytvořili dojem, že ten náš příspěvek nemění současný rámec a že je zde tendence nechat ty věci trochu tak, jak už jsou. To si myslím, že by nebylo dobré právě kvůli politické institucionální roli, té důležité roli, kterou my hrajeme v Evropské unii. Děkuji. Thank you, Leonardo. We only have this... Děkujeme, Leonardo. V podstatě to je jediný program, který, nebo jediný bod, který máme na programu dneska. To znamená, že času máme hodně, když vím, že někteří budou muset hlasovat v jiných výborech. Ashley Fox, vím, že bude muset odejít za chviličku do jiného výboru na hlasování, čili kdybyste dovolili ostatní zpravodavé, já bych mu dala slovo v eh, jako prvnímu. I v minulosti jsme takto postupovali. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Dominiče, děkuji vám za odvedenou práci na tomto tématu. Řekl jste, že pokud jde o ratingové agentury, že to má samozřejmě určitý politický dopad, že je to politicky citlivé téma, máte pravdu. Ovšem my, politikové, si myslím, že bychom neměli zvalovat, jak se vinou na ratingové agentury za to, že vlády utratily příliš mnoho finančních prostředků. Důvod, proč jsme se dostali do této situace, kde ratingové agentury se zdají, že mají obrovskou moc nad vládami, tak to je v podstatě z toho důvodu, že vlády se sami dostaly do této slabé pozice, protože v podstatě utratili příliš mnoho a zároveň si půjčovali příliš mnoho. To můžeme říct o Velké Británii i jiných vládách, vlády se jaksi snaží dostat z této šílené situace, do které se dostali v průběhu posledních 13 let, čili já bych to nesvaloval tu vinu na ratingové A My politikové bychom to neměli dělat, nejsou to ratingové agentury, které jsou vinny za to, že eh, vlády mají problém s financováním. Pokud jde o státní dluh, já osobně jsem proti jakémkoliv zákazu, pokud je o nevyžádaný rating státního dluhu. Já jsem rád, že ratingové agentury to mohou dělat, protože v podstatě jsou tímto způsobem důvěryhodnější. A to, že se v podstatě vlády bojí toho down ratingu, například vede k tomu, že Velká Británie, naše vláda, vede takový velice přísný nyní postup, pokud jde o mm, utrácení výdaje a tak dále. A ostatní vlády by to měly dělat. To znamená, že bychom si měli půjčovat i utrácet méně. Všichni. Nesouhlasím s jakýmkoliv evropským základem či veřejným orgánem, který by měl možnost vydávat rating pro evropské země. Prosím proti tomu. Pokud by to existovalo, taková agentura nebo orgán, tak všechny evropské země by měly třiáčka. Protože samozřejmě, že takový orgán by měl finance z komise, byl by tam politický tlak, nebyl by to nezávislý orgán a jistě by to nebyl důvěryhodný orgán. Souhlasím už s vámi v tom, že pokud tento nevyžádaný rating by byl poskytován, tak bychom mohli říci, že by měl být poskytován tam, kde ty trhy jsou uzavřené. A proto bych podpořil návrh, eh, ty změny v tomto ratingu ohledně eh, státního dluhu by byla například v pátek večer, kdy se uzavřou trhy v New Yorku a řekněme až do pondělí do rána, kdy se otevírají na dalekém východě. To si myslím, že je rozumné. Pokud o rotaci, máte pravdu, pane Dominiči není zde podpora a ani v našem výboru, ani na radě. A myslím si, že pokud, ano, komise si to jistě zaznamená, je zde určitý konsensus, měli bychom zvýšit konkurence, schopnost, soutěž, ovšem měli bychom asi vyškrtnout všechny reference na rotaci, to je první bod, je to proti um, tržním mechanismům, nepomáhá to nikomu, myslím si, že je to opravdu nepotřebné. Měli bychom spíše najít určitý návrh, poradit se ještě s radou ohledně zvýšené hospodářské soutěže v tomto ohledu. Tam, kde emiten využívá dvě nebo více ratingové agentury, jedna z nich by měla být malá agentura, například. Ať už je to mm, ta, ten práh 10%, který navrhuji já, nebo 20%, jak navrhuje pan Prince nebo možná ESMA by to mohla definovat, možná by měli mít takovou obecnou pravomoc, povinnost eh, informovat o této soutěži, informovat v řádném čase, tak aby, řekněme, přišli s nějakým návrhem, pokud je o hospodářskou soutěž. Narada, jak víme, není moc nakloněna této věci. Kompromis pravděpodobně bude znamenat nějaký asi obecnou nějakou pravomoc v tomto ohledu a Rydnova agentura by si měla uvědomit, že ten status quo toho, že mají ty duopoly, nebo já nevím, jak se to latinsky říká, dvě a půl um, té agentury, to si myslím, že není akceptovatelné. Hospodářská soutěž by se měla zvýšit. A poslední věc, pokud je o občanskoprávní odpovědnost, já mě to nepřesvědčilo. Nevidím žádné pozi, žádná pozitiva, abychom změnili stávající režim a myslím si, že zde zasahujeme i do režimu občanskoprávní odpovědnosti 27. Co bychom měli udělat, je asi zajistit to, aby členské státy měly takový režim, ovšem ponechat to na nich pokud jde o, mm, řekněme, mm, náhrady škod a tak dále, občanskoprávní odpovědnost, vždy tak, jak to je v současné době. Pane Dominiče, asi jste se nezmínil o ratingu třetích eh, stran, třetích zemí, to je veliká obama. No já mm, v podstatě eh, komise revidovala ten svůj původní režim, tak jak o tom hovořil pan Klinc ve své zprávě. Já si myslím, že bychom potřebovali delší přechodné období v tomto ohledu. Zde bychom měli postupovat opatrně, abychom zde opravdu jaksi neubalovali tento eh, režim na třetí země pokud jde o omezení této oblasti, mělo by to dopad na kapitál, které musí evropské společnosti držet. Společnosti, banky už nyní mají veliké problémy v získávání kapitálu a já si myslím, že nechceme jejich život tohle dostěžovat. ohledu Paní předsedající, děkuji za to, že jsem mohl vystoupit mému pořadí. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. EPP zatím není zastoupeno. Máme zde někoho, kdo zastupuje Žána Póla. Vy zastupujete Žána Póla. Chtěl byste vystoupit později, dobře. Pane Klinci, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že sdílím úvodní stanovisko pana kolegy Domeničího i Ashley Foxe a to, že jde v tomto případě o nesmírně citlivé politické téma a právě proto, že je to tak vysoce citlivé politické téma, Řekl bych to tak, to nesmíme reagovat na požadavky emocionálně, musíme se zachovat chladnou hlavou. Ashley Fox má pravdu. Skutečnost je taková, že členské státy se nedostaly do problémů kvůli špatnému rejtíku, ale sami se zadlužili. Skutečnost je taková, že ty dluhy, kterými státy trpí, byly způsobeny globální finanční krizí a tato byla alespoň částečně vyvolána eh, nesprávnými ratingy, takže je tu určitý vnitřní vztah. Budu postupovat eh, po pořádku a budu reagovat na téma, o němž hovořil kolega Domeniči, tedy sovereign debt, zadlužení státu. Nedomnívám se, že bychom měli eh, zásadně zakázat nevyžádaný rating. Státní dluhy velice eh, závisí s otázkou nadměrného spoléhání se na eh, ratingy. Pokud se nám podaří vyřešit téma nadměrného spoléhání se na ratingy, over reliance, potom se pohneme také v otázce státního zadlužení. Ale rozhodně by neměla odpovědět odpověď znít, jak to formuloval eh, pan Domeniči, eh, vytvoření nezávislé Evropské agentury. To je rozporuplné, protože veřejná eh, agentura nemůže být autonomní, nezávislá, dříve či později bude podléhat různým vlivům a tlakům, ale sdílím plně jeho názor, že máme instituce, které vykazují kvalitu a mohou velice dobře státy posoudit soudit, ať je to Mezinárodní nový fond, OECD, nebo Národní banky, anebo i Evropská centrální banka, zejména eh, zavázat eh, Evropskou centrální banku, aby se tím zabývala. To by eh, bylo špatné, protože dříve či později by vznikly spory, zda hodnotila některou zemi správně nebo špatně a to by otřáslo věrohodnosti ECB. Tomu musíme zabránit a takže si nemyslím nic o návrhu že bychom měli vytvořit Evropskou dluhovou agenturu. To eh, je něco jako zavedení eurobondu. Neměli bychom uspěchat toto téma s tou Evropskou ratingovou eh, agenturou. Jsem tedy proti tomu. O dalším tématu správně hovořil Ashley Fox, je to téma rotace, také nejsem zastánce rotace. Je tu problém nedostatečné konkurenceschopnosti. Právě jsem hovořil eh, s podniky v Německu, které se dozvěděly, že ratingové agentury oznámily, že v některých případech zdvojnásobí za stejné služby své ceny. Budou požadovat dvojnásobek oproti tomu, co doposud. To je zneužívání situace, která se blíží monopolu a oni toho nemilosrdně využívají. To není hezké, ale na druhé straně zase nevím, zda princip rotace, i když budeme měnit termíny, jak to pan Domenič navrhuje, oproti doporučení komise, že by to pomohlo opravdu tam, kde eh, je, se využívá více než dvě agentury, měli bychom předepsat, aby jedna byla menší a nepatřila k té dvojce nebo k té trojce, která eh, převládá na trhu. A Třetí téma se týká odpovědnosti. Na rozdíl od Ashleyho, Plně souhlasím s panem Domeniči a domnívám se, že bychom eh, odpovědnost zavést měli, ale měli bychom eh, respektovat zásady právního státu. To, co je tedy běžné v právních systémech jednotlivých členských států a to neobrácené důkazní břemeno. Je tu zvykem, že ten, kdo podává žalobu, eh, přednese dostatek důkazů, které mohou vést k eventuálnímu odsouzení. Musíme vidět jednu věc. Nejde o to, abychom trestali ratingové agentury za to, že vydali eh, nesprávný nebo méně dobrý rating. Chceme je pobohnat k odpovědnosti, respektive eh, potrestat, jestliže nedodržují předpisy, které zavedeme nyní eh, v tomto eh, zákonodárném eh, řízení. A pokud se dostanou do těžké nějakého střetu zájmu. To bylo v případě posuzování ratingu takzvaných strukturovaných finančních nástrojů. Jsem si jist, že kdybychom ještě tenkrát měli toto nařízení, tuto úpravu, tak bychom měli šanci eh, vyhrát u soudu, ale do budoucna musí být jasné porušování nařízení, porušování eh, zákazu střetu zájmu a dalších ustanovení. Eh, to může být předmětem žaloby, ale na základě základě stávajícího práva. A to je e, v různé v 27 členských státech. Obávám se, že si tedy budeme muset zvyknout na to, že nebudeme mít e, harmonizovaný právní základ. Další bod se týká uh, e, over reliance, nadměrného spolehání na ratingy. Kolega uh, <clears throat> Domeniči odkázal na bod 4 ECB. ECB musí být dobrým příkladem. ECB sama předepisuje, aby se využívaly ratingové agentury a uvádí zde je dokonce jmenovitě jde nad rámec těch eh, slavných tří, potom také e BR z Kanady, ale eh, předepisuje využívání agentur a o to se musíme odpoutat, musíme zajistit, aby investoři, zejména inve, institucionální investoři, byli odpovědní abychom je nezbavili této odpovědnosti, tohoto závazku, tím, že bychom do jisté míry předepisovali, eh, které agentury využívat. Přechodné období 6 měsíců nebo 3 roky, eh, to je otevřené téma, to myslím není tak rozhodující. Bod pět Otázka používaných metod. Naštěstí se podařilo ujasnit si situaci i ze strany komise. Nejde o to, abychom měnili eh, orgánem ESMA eh, obsah, ale jde zde o ten eh, proces používání metod. A pokud se metody mají měnit, potom musí eh, se sdělit tyto eh, metody ESMě. ESMA má určitý čas na jejich schválení, takže to je potom tak v pořádku a jinak co se týče sdělování nebo s pomocí Evropské amerického ratingového indexu Eirix eh, je, musíme zajistit, aby to stížilo model, který si zvolí eh, Evropské agentury, pokud budu mít eh, model abonentů, že tedy jenom ten objednavatel, ten abonent obdrží výsledek od ratingové agentury, tak to není možné. Výsledek se zveřejní, ať už bude rámec zveřejněný jakýkoliv, jinak by to nebylo možné. A poslední bod je otázka, střetu zájmů a zejména účasti na ratingových agenturách. Tady již všechno zaznělo. Také sdílím ten eh, názor, že musíme zajistit, aby eh, tato účast eh, neměla značný vliv. Teoreticky by se mohlo stát, že někdo kdo, když bude mít eh, eh, účast na indexových fondech, že nepřímo eh, překročí pětiprocentní překážku, ale komise se dotkla tohoto problému a tak, jak je to uvedeno v textu, takovéto účasti, takovéto podíly jsou z toho vyloučeny. A poslední otázka, o té Ash Foxley už také hovořil, ale je mi vysloveně líto, že úprava, která se týká třetích zemí, v v uplynulých dvou letech eh, byla změněna. My jsme měli eh, endorsement, úpravu pro třetí země a jasně jsme chápli, co to má znamenat, ale to obsahové chápání toho, na čem jsme se tenkrát rozhodli, se změnilo a i komise se na to dívá jinak a je mi toho nesmírně líto, protože když se budeme opírat o ekvivalence, o rovnocenost, potom je tu nebezpečí, že ratingy z třetích zemí i těch eh, agentur, které jsou registrovány a aktivní v eh, našich zemích, eh, když se budou potvrzovat jejich ratingy, tak to může v jednotlivých případech vést k tomu, že trhy vyschnou a Evropa pokud to vyjádříme eufemisticky, tak bude chráněna, ale můžeme se vyjádřit i záporně, bude odříznuta od zbytku světa, vytvoří si takovou pevnost, z níž se nakonec vyklube vězení a to je politování hodné. Jinak velice děkuji zpravodaji od samého začátku a to musím uznat a potvrdit, se snažil eh, do práce zapojit stínové zpravodaje a eh, vedli jsme s ním velice živou výměnu změnu eh, názoru. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající Filipe. Děkuji za slovo. Jak se řekla Žeron, já nahrazuji Paskala. Připojil bych se k tomu, co řekl Wolf, panu zpravodaji, poděkoval bych za to, že zapojil stěnové zpravodaje od samotného počátku, že vytvořil velice dobrý základ pro další práci, to si ceníme. Ashley začal mm, různými politickými poznámkami. Dovolte, abych začal stejným způsobem. Už je mi to trošku toho mám dost, když neustále někoho obviněme někdo hovoří, ano, krize, to je problém ratingové agentury, jiní hovoří, ne, ne, to je prostě mm, spíše vina špatného řízení na straně vlád. Mě už je to opravdu, už toho mám dost, protože si myslím, že je velice jednoduché říct to či ono. Potřebujeme tyto ratingové agentury, aby prostě vlády byly otevřené. Já s tím souhlasím, aby byly upřímné. Protože ovšem, ale samozřejmě potřebujeme zajistit, aby i tyto agentury ratingové byly rovněž důvěryhodné. Přece to nejsou nějaký supermani, kteří tam pracují a řekněme vlády naopak um, lidí plný, který, kteří mají mnoho chyb, to prostě tak nefunguje. No, ano, my prostě chceme, aby vlády byly upřímné, ovšem rating agentury rovněž, a to prostě nemůžeme dopustit. Oni rovněž hrají určitou roli a nemůžeme je pouze vinit za to, že tam byl nedostatek um, řádného řízení v některých zemích. Oni prostě k tomu přispěli, protože tvrdili, že ty země prostě nemají, že tam nejsou žádná rizika. Najednou se z toho probali a řekli, no my jsme udělali prostě chybu. Ano, já samozřejmě nebudu vydávat nějaký biankošek ani vládám, ale ani ratingovým agenturám a proto nezvedeme tuto rozpravu. Druhá věc, klíčová, mít nějakou veřejnoprávní ratingovou agenturu a zároveň ta záležitost nadměrného spoléhání se na ratingy, to je propojeno. Protože když potlačíme takovou tu kvasi oficiální roli ratingových agentur, která vlastně poskytuje určité společné společné aktivum, to znamená hodnocení defaultního rizika jakýchkoliv um, poskytovatelů úvěru, tak v podstatě, pokud tato role je kvázi oficiální roli, tak musíme zvažovat i možnost nějaké veřejnoprávní ratingové agentury. A pokud se nám povede potlačit tuto roli, jelikož dopad ratingových agentur bude nižší v tomto ohledu a pokud by se nám to pro podařilo, protože je to propojeno, jak jsem se o tom zmínil, vítám proto návrh Wolfa Jašliho, pokud jde o posílení hospodářské soutěže, čili pokud nebudou mít tu oficiální roli a bude mít více hospodářské soutěže, tak možná nějakou vyváženou situaci získáme. Jokov. Fejo hovořil o Evropské agentuře pro zadlužení. Souhlasím s Wolfem, ne s tím závěrem, ale ano, s tím, že v podstatě jde o ty eurobondy a jejich realizaci, implementaci, pokud bychom chtěli, pokud by to bylo potřebné, pokud chceme, aby Evropa takto fungovala, tak ano, ovšem neměli bychom to zaměňovat nebo míchat do této rozpravy o ratingové agentuře. Ještě několik bodů, který máme vyhraněný názor. Velice slučně. Myslíme si, že bychom se měli odklonit spíše k více číslům, ne písmenům. Já jsem inženýr vzděláním, tak je to pro mě asi jednodušší. My chceme, aby tam bylo více čísel, které prostě korespondují s něčím tomu, rozumíme více než nějaké prostě písmena, která znamenají mnoho i symboliky, která není nejlepší. Pokud jde o používanou metodiku, daj se o to by se zmínil, musíme vzít v potaz různá rizika. Říkat to, co jsme podceňovali v minulosti, včetně environmentálních rizik, které prostě ekonomický stav společnosti spochybňují. Například v Tajsku povodně v loňském roce. Ty prostě na, například měly obrovský dopad na různá odvětví. Najednou vidíme, že nemáme dostatek, řekněme, různého elektronického zařízení, což v podstatě mělo dopad na tyto různé obchodní i ekonomické společnosti. Čili environmentální rizika jsou ekonomickými, rizika, jsou ekonomickými riziky a jsou to zároveň riziky, pokud jde o úvěry, schopnost nebo poskytování úvěry a tak dále. Osmička. My si myslíme, že to nejde pouze o strukturované finanční nástroje, to znamená zveřejňování těchto informací, toto rozhodnutí by mělo být um, uděláno na základě rozhodnutí investorů i agentor, a samozřejmě Mm, toto je v podstatě pro propojeno s agenturami, s nižší oficiální roli těchto agentur, pokud je nějaký platební model, který bude propojený s nezá, bude podporovat nezávislost těchto agentur na emitentech, tak získáme trochu více, si myslím, i upřímnosti v tomto ohledu. Proto chceme, aby komise prostudovala všechny různé typy pladeb a modely, o kterých se zde hovoří, těch pladeb. My chceme, abychom to propojili nějak s politickými záležitostmi, když tyto agentury, řekněme, budou něco předpisovat z politického hlediska, to nepodpoříme samozřejmě, každý by měl hrát svou vlastní roli, neměli by se stát uh, politickým orgánem. A pokud by chtěli, tak samozřejmě jsou vítány, ale ať se zapojí do volebního boje. Už jsem se zmínil na den Spolehání, rotace. Návrh komise je asi příliš takový mm, těžký v tomto ohledu, ovšem možná nějaký ulehčený nebo mm, jednodušší model rotace, který jsme navrhli, možná by to mohlo být předmětem diskuse. Neměli bychom to jaksi smést se stolu bez diskuse, čili to bychom uvítali. To v podstatě je trošku propojeno je s názory liberálu a EKR, e pokud je o hospodářskou soutěž. A tím bych ukončil si příspěvky a poděkoval vám za pozornost. Děkujeme. Říká paní předsedající Jean-Paul, je mezi námi. Dávám ti rovnou slovo. Prosím, děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji, že jste mi dala takto slovo na závěr. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Dvě záležitosti, pan pan Rompoy. Hmm Prostě my nemůžeme jak se řídit jeho harmonogram, jeho schůzky, takže se omlouvám, my jsme měli již příležitost se zpravodajem hovořit na bilaterální úrovni o mnohých otázkách, takže asi ho nepřekvapíme poznámky. První obavu, kterou máme v tomto ohledu, a to si myslím, že je společná obava, je boj proti nadměrnému spolehání se na ratingy, pokud jde o její hodnocení a tak dále. Takže bychom to měli toto nařízení očistit v tomto ohledu. Druhá záležitost, mechanismus rotace. Já osobně jsem proti tomu. Myslím si, že nedosáhneme žádných konkrétních obchodních cílů v tomto ohledu, v podstatě by, to, mm, by jsme zde měli jakýsi monopol dvou největších agentů, protože když se podíváme, jak fungují tyto mechanismy, tak by to k tomu vedlo. Vím, že komisář mm, že to leží na srdci. Já samozřejmě nechci panu Barnierovi způsobovat problémy v tomto ohledu, ovšem skutečně v tomto ohledu nezdílím názor komise. Dále je to trestně právní odpovědnost, občansko, pardon, občanskoprávní odpovědnost v tomto ohledu. Já si myslím, že musíme dělat rozdíl mezi disciplinární stránkou a občanskoprávní odpovědnosti. Pokud jde o disciplinární stránku, tak to mm, tam vznikne, jakmile ta agentura nerespektuje pravidla, jsou tam sankce a tak dále, to můžeme, můžeme postihovat. Ovšem, tato odpovědnost by neměla mít nějaký dopad na občanskoprávní odpovědnost, protože teda pokud prostě tam nedošlo k porušení v tomto ohledu. A tato pravidla by měla být prostě aplikována tak, jak jsou aplikována v jednotlivých státech, tak, jak existuje u nás například ve Francii, bychom museli prokázat, že skutečně došlo k nějaké škodě, způsobení škody, že skutečně tam došlo k nějakému propojení eh, v tomto ohledu. A dále, pokud je o obrácené důkazní přeměno. já si myslím, že zde bychom měli být trošku umětnění, protože pokud dojde k obrácení důkazního břemene, tak prostě dojde k různým soudním sporům, mnoha sporům, které prostě nepovedou k ničemu. Investor, který prostě nebude souhlasit s nějakým hodnocením jako výsledek jeho investice, tak prostě řekne, že je to chyba ratingové agentury. Proto navrhuji, abychom dosáhli něčeho vyrovnanějšího v tomto ohledu. To znamená, ten, kdo prostě bude spochybňovat, řekněme, agenturu v tomto ohledu, tak musí jasně říci, co si myslí, jsou ty chyby ty agentury, musí tam propojit teda tu příčinu a následek a agentura by měla reagovat přesně na tyto eh, elementy, protože samozřejmě, že klient ani investor nebude mít všechny prvky k dispozici, ovšem zároveň zde prostě bychom neměli překračovat nebo jít do nějakého extrému, hm, pokud jde o odpovědnost. Samozřejmě, že zde musí být solvabilita, hm, finanční dostatečnost těch, kteří chtějí, těch, kteří hm, mají platit a pokud ty částky jsou nějaké přehnané, tak si myslím, že ten ten, prostě ten podnik, který by měl podmínit, tak buď by přestal platit, nebo prostě by tam došlo k nějakému odložení a tak dále. Třetí země. Já si myslím, že zde bychom neměli otevírat rozpravu, která již byla ukončena v tomto hledu v, v rámci dvou předchozích textů. Jedna věc, která je zásadní z politického hlediska, a to je hodnocení státních dluhů. My bychom chtěli navrhnout to, aby agentury mohly hodnotit státy, ano, ovšem aby to, abychom měli určitě fixní kalendář, harmonogram, který bychom znali buď v tomto textu, nebo že by to stanovila agentura, která prostě bude mít mm, přesně stanovený harmonogram, tak aby potom mm, Například my jsme viděli, co se stalo v Portugalsku, když například potom by to mělo obrovský dopad na občany, když se třeba zrovna bude hlasovat o státním rozpočtu a tak dále. Čili my chceme, my zde nechceme mít nějakou internalizaci, chceme, aby došlo k hodnocení státu, ovšem, aby zde byly fixní data, první pátek mm, každého semestru nebo první mm, neděle eh, v tomto trimestru po uzavření eh, trhu. Já si myslím, že Evropská agentura z tohoto hlediska je nerealistická, ale z toho z hlediska ovšem, abychom měli ty, například ty eh, evropské agentury, které si stanoví tento rating summit, aby mohli připravit určité stanovisko k hodnocení, pokud by měli pocit, že to nekoresponduje přesně nebo nesouhlasí s tím, jak oni vidí to hodnocení. Čili to je několik mých poznámek. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za úžasnou spolupráci a myslím si, že se nám povede do, mm, vypracovat text kvalitní, který jaksi bude doplňkem těch prvních dvou textů a jistě chápete, že mi to velice leží na srdci, čili chce, chci, chtěl bych, abych ehm, do toho byl zapojen a samozřejmě společně i s ESMO. Děkujeme, říká paní předsedající. A ještě zde máme dva řečníky. Bert Haup je prvním. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve velice poděkovat zpravodaji za skvělou práci. Jsem přesvědčen, že se v uplynulých týdnech opravdu snažil spolupracovat se všemi kolegy, se stínovými zpravodaji. A úvodem bych rád řekl, že u některých bodů sdílím názor pana kolegy Feje, který je už na cestě do Portugalska. Jsou to témata, která se týkají rotace a e, konkurence ohledně podílníků. Nebudu hovořit Eh, podle pana Feja, co se eh, týče výslovně té Evropské agentury, ale jinak to udělám rád. Jinak eh, naprosto souhlasím s panem zpravodajem i s komisí. Věřím, že potřebujeme mnohem větší transparentnost a spolehlivost, snižování koncentrace trhu, snižování možností střetu zájmu a potřebujeme zabrátit slepému důvěřování v rating. Důležitým tématem je hodnocení zadlužení státu a potom také zavedení občanskoprávní odpovědnosti pokládám za eh, smysluplný počin, eh, zejména objasnění z hlediska občanskoprávního odpovědnosti eh, bylo eh, opravdu zapotřebí. Měli bychom eh, ale ještě upřesnit další věci a zajistit presumpci neviny, která je obecně platná v našich právních systémech, aby platila i u ratingových agentur. Za eh, důležité pokládám snížit využívání automatismu a snížit závislost na externích ratingzích. V našem úsilí však stojíme před jedním zásadním problémem. Konkurence je to, co v současnosti na trzích nejvíce chybí, ale právě eh, jakožto regulátoři můžeme málo konkurenci předepisovat a Eh, účastníci na trhu se budou eh, prosazovat na trhu. Pokud chceme vytvořit novou agenturu, tak nám to jenom málo pomůže, protože když nikdo nebude věřit v kompetentnost těchto nových aktérů, tak tito aktéři se nebudou moci etablovat. Mimo jiné to platí i eh, pro tu prorokovanou veřejnou agenturu nebo pro agentury, které by měly fungovat jako nadace opatření na podporu konkurenceschopnosti mezi stávajícími aktéry chceme podpořit, tak by to ovšem měla být proveditelná eh, opatření eh, protože nějaké omezití není proveditelné i e, to opatření, které se týká majitelů podílů, asi e, e, půjde nad rámec těch cílů. Nemůžeme jít příliš daleko. Když zítra koupím jednu jedinou akci podniku a té agentury, která bude eh, dělat rating podniků. Musí tedy tato eh, smlouva být zrušena. To eh, opatřím otazníkem, když tedy může, mohla by má jedna akcie ten proces ratingu opravdu ovlivnit a to je ještě pochybnější, když se podíváme na požadavky na rotaci když je, by byl velký počet na rating, aktérů na ratingovém trhu, kteří by dělali ratingy, potom by takováto eh, rotace byla v zásadě dobrým opatřením, ale za aktuální situace právě, že je s tím zpěta ta čekací eh, lhůta, je to tedy málo proveditelné. Kdo má posuzovat eh, nějaký produkt, když ty tři velké ratingové eh, agentury jsou vzájemně blokovány tou čekací lhůtou cooling off, a ty ostatní nemají ještě dostatečné zkušenosti, jména, když ně, některá agentura má v držení jednu akci a nemůže být ratingem pověřena prověřena. A rotace by mohla mít ještě záporné efekty, například stoupající volatilita trhů a nebo také snížení kvality prováděných ratingů. Stručně vzato věřím, že v některých bodech je třeba e, o této tematice ještě diskutovat a já věřím, že pozměňovací návrhy, které jsem předložil, se setkají s vaší pozorností. Děkuji vám. Uh, Děkujeme, pan Peter Simon. Ano, milý Burkharde, po dlouhé době eh, říkám, že se na to dívám úplně jinak než ty. A hned ti řeknu proč. Pro každého malého úředníka, například u Evropského orgánu pro kontrolu léčiv je samozřejmé, že nesmí mít akcí farmaceutických společností. To je samozřejmé. E, také nemůže prodávat tyto akcie, i když vlastně nemají žádný e, účast na hodnotícím produktu. Prostě ty podniky, které spadají pod kontrolu tohoto úřadu, e, musí prodat eh, akcie nebo je vůbec nesmí nabít. U eh, eh, takového to komplexu by mělo platit něco jiného, to, co samozřejmě platí u toho malého aparátu. Musíme samozřejmě dbát na to, aby podnik, který provádí hodnocení, provádí rating, se nedostal do složité situace, že ten, kterému podnik patří, se dostává do střetu zájmu který si vlastně nepřejeme. Takže já eh, tvrdím pravý opak, než eh, to, co říkáš ty, vyvarovat se střetům zájmům by tedy podílníci i pracovníci, majitele eh, ratingových agentur by měli mít žádné přímé nebo nepřímé podíly, ale ani žádné strukturované finanční nástroje, protože eh, nesmí mít tedy žádné podíly nebo nástroje na hodnocených podnicích. To, co komise eh, nezohlednila, to jsou paralelní střety zájmu při hodnocení státních eh, obligací. Já jsem tedy proto, abychom to rozšířili i na ty státní obligace ratingové agentury i všichni jejich pracovníci by neměli mít žádné eh, cené papíry hodnoceného státu ani finanční nástroje eh, oceňovaného státu. Tedy na tomto místě se naše názory nesmírně rozcházejí. Ale eh, je to napínavější. Závěrem bych rád eh, zareagoval na jeden bod, který nebyl příliš nápadný, ale pokládám ho za důležitý. Eh, komise eh, vychází z toho, že ratingové agentury budou průběžně zveřejňovat informace na webových stránkách o všech podnicích a dluhových nástrojích, jejíž předběžným hodnocením byly pověřeni, ale to je obtížné. Důvod transparentnosti je jasný, je ale třeba zveřejňovat zvažovat také zájem eh, toho, kdo to chce spravovat. Zveřejnění před je, je, ještě před dokončením skrývá v sobě eh, nebezpečí vzniku spekulací na trhu. Jistě eh, funkce dohledu je zapotřebí. Měli bychom posílit ESMO. Měla by to být eh, povinnost oznamování, že se bude provádět rating podniku, který chce něco emitovat, ale ne, měl by se zveřejňovat eh, předem tento záměr eh, provést rating. Neměla by být to, to povinnost to předem zveřejňovat. Tak bychom eh, musíme dostat tomu zájmu emitenta zachovat si své důvěrné informace. Děkuji, děkuji a sama jsem také na seznamu řečníku, pokud nikdo nechce hovořit, Udo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vzpomínám si na e, e, ten duch, v němž jsme projednávali dokumenty e, ve starém parlamentu za posledního úředního období o ratingových agenturách. A pan kolega Koze se tím zabýval, pan kolega Klinc také. A mě mate jedna věc, a to řeknu zcela otevřeně, způsob, jak diskutujeme o ratingových agenturách, e, podléhá určitému cyklu. My, jakožto sociální demokraté, jsme kdysi, když jsme e, ještě v předchozím legislativním období zpracovávali zprávy, jsme se snažili vnést jasný přístup do diskuze, abychom měli uh, způsoby eh, v nařízení, které stanovuje, co se zakazuje a aby se tu otevřela možnost i vytvoření evropské alternativy. Kolegové tenkrát ještě příliš ochotní nebyli, eh, proto eh, následovalo opatrné formulování úkol na komisi, aby to kontrolovala. Potom po finanční krizi znění bylo úplně jiné, jak na radě i ve výboru. Všichni byli ochotní zajít dále a říci, ne, potřebujeme jasnou právní úpravu, která bude zohledňovat Eh, eh, otázku, kdo za co ručí, transparentnost, spolehlivost a chceme také zručit alternativu, aby neexistovaly monopolní struktury. A když dnes poslouchám, tak eh, se zase tematicky odchylujeme, jde to směrem dolů v profilu požadavků jdeme zase dolů. Jsme příliš opatrní v argumentaci a povšiml jsem si o tom eh, s dovolením v souvislosti s otázkou, kdo za co ručí, kam se ubíráme. Vycházíme ze situace, kdy produkt ratingu byl eh, názor podle amerického eh, podle americké svobody vyjádřit eh, názor a celá tato procedura se z právního hlediska nepokládala za službu, eh, která eh, byla za úplně platu, k proto e, e, ten, kdo ji předkládá, za to ručí. Když budeme o tom diskutovat, komu budeme šlapat na paty, potom mám pocit, že se pohybujeme v atmosféře, kdy chceme e, zabránit vzniku pádného nařízení s tím, že se vzdáme Evropské Eh, varianty s tím, že to budeme ještě přeskoumávat. Jistě problémy tu jsou, na druhé straně to není jediný možný model, ale myslím, že je to předčasné se toho vzdát a jsem proto, abychom byli vstřícní novému vývoji i v tom sektoru alternativních modelů. Myslím, že bychom eh, zpravodaji, který celou dobu sleduje eh, odvážný návrh, bychom měli dát silný mandát pro hlasování a takový je můj apel také na kolegy. Okay, anybody else out there? Děkuji, říká paní předsedající. Ještě někdo? Nevidím nikoho. A no, vidíte, já to tady všechno zničím a zároveň bych k tomu řekla několik slov. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů na různých místech tohoto textu. Snažila jsem se mm, posílit ty důležité body. Pokud jde o státní dluh, je zásadní, aby zde byla nezávislo zajištěná, podobně jak se zmínili někteří kolegové. Nemůže zde převládat situace politického tlaku nebo čehokoliv jiného, co by mělo za následek rating jež který prostě nebude řádným ratingem, který by nezohlednil všechny faktory. Nemyslím si, že je dobré, abychom zde měli nějaký časový harmonogram kdy dojde k tomuto ratingu. Aby prostě nedošlo k nějakému obvinění, zda tam byl nějaký politický tlak či ne. Samozřejmě můžete či nemusíte věřit nějaké konspirační teorie, ovšem kdy je tam určitá hnutka, všichni vědí, kdy ten rating bude proveden a když prostě jsou trhy zavřeny v tom okamžiku, tak si myslím, že to dává smysl. Jsem si vědomá toho, že pro mm, společnosti, že nechtějí mít nějaké další finanční zatížení, náklady a zároveň trhům bychom měli zajistit kontinuitu v produkování ratingu, aby nedošlo k nějaké změně pouze proto náhle, že došlo ke změně ratingové agentury. Trochu pochybuji ohledně rotace a tohoto systému předložila jsem pozměňovací návrhy, je to asi takové v podstatě mm, lepší řešení než to, které navrhovala komise, takové, takové to striktní hodnocení, že bychom se, <clears throat> protože podle mého názoru toto opravdu nebylo průchodné řešení. Pokud ovšem by tam byla možno žádné rotace, tak to mm, mu bych dala přednost. Já jsem v podstatě tu možnost, kterou jsem zde podpořila, podpořila, no, protože si myslím, že je to menší zlo Ovšem spíše souhlasím v tomto ohledu s panem Klincem a s tím, jak se vyjádřila skupina ALDE. Odstranění ratingu z tohoto nařízení, abychom zamezili nadměrnému spoléhání se na rating, tak to prostě musíme zvažovat globálně, nejenom v rámci této legislativy. To prostě nemůžeme vyřešit eh, stoprocentně tím, že budeme zde něco mm, nutit k mm, ratingovým agenturám. Máme zde CRD, máme zde MIFID, kterým se musíme věnovat. To jsou věci, které jsou součástí celého obrázku, není to asi mm, stoprocentně jasné všem, když se na to u CRD nástrojů, kde navrhujeme určitý benchmarking nebo určité cvičení tohoto benchmarkingu, to znamená, aby jsme měli možnost srovnávat bankovní modely, to podle mého názoru přináší větší transparentnost, eh, jiné prvky, na které by se investory, investoři mohli podívat, nejenom na samotný rating. Když se podíváme na ten takzvaný shadow banking systém, na složitost eh, nástrojů, otázky toho, zda zde bude nějaká intervence. My jsme o tom hovořili včera u MIFITu. Toto jsou otázky, které prostě musíme zvážit, když se budeme chtít zbavit nadměrného spolehání se na ratingy, budeme mít více informací, v některých oblastech standardizace, transparentnosti, nejenom v tom, jak fungují ratingové agentury, ale například i v jiných částech evropské legislativy. Nemůžeme prostě úplně odstranit spoléhání na rating aniž bychom pokračovali v této cestě, kterou jsme nastoupili u jiné, jiných legislativních návrhů a mm, pak prostě mm, jak si zdvojnásobit úsilí, aby to fungovalo i v jiných oblastech. Ten dialog mm, mě velice zaujal, ten dialog ohledně zákazu držení podílu, to je zajímavý bod pane Simonsi, já to chápu. Měli bychom ovšem se podívat na to, jak to budeme definovat. Nesmíme zapomínat na to, že jsou zde indexy, CDS k dispozici, hedge, krytí. Asi se může stát, že prostě omylem budete něco mít nějaký podíl, prostě nebude to, řekněme, nějaká investice do kmenového kapitálu, prostě může to být, řekněme, nějaké nepřímé vlastnictví, nepřímý podíl. Čili pokud budete na tom trvat, na tom vašem požadavku, tak prosím, abyste zajistili, aby bylo jasné, že pokud tam ten holding již je, jako součást něčeho, řekněme, že je tam nějaký index nebo, nebo hedgeový fond, že to je prostě náhodné držení, že to prostě nemáte asi na mysli, že jste ty produkty jsou nesmírně komplikované, proto si myslím, že by bylo Um, velice obtížné, abychom u těch podílů to jaksi celoplošně pokryli. To je vše z mé strany a prosím pana zpravodaje Leonardo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům za jejich vystoupení, která jsou užitečná a představují další důležitý příspěvek k diskusi. Rád bych ale vyšel z toho, tam jsem skončil, nebo kde jsem skončil v závěru svého vystoupení. Odkázal bych na zhodnocení legislativy, která už existuje. Možná má pravdu pan kolega Gozes, když říká, že možná, kdyby efektivním způsobem bylo uplatňováno nařízení nebo vůbec celá ta existující právní úprava, možná by nebylo vůbec potřeba vydávat toto nové nařízení. Já mám na to trochu jiný názor, ale respektuji tento názor. Myslím si, že uplatňování stávající právní úpravy je důležitým aspektem. Ale je fakt, že teď máme tento nový návrh, toto nové nařízení, o kterém diskutujeme. A došlo k tomu proto, že probíhá určitá debata, jsou zde různé názory a komise zjistila a v podstatě už na to upozorňovala i zpráva kolegy Klince, že je potřeba reagovat na tuto novou situaci. Myslím si, že má pravdu kolega Bulman. Pokud eh, jsou postoje takové a pokud je opravdu nutné přinést nové odpovědi, tak eh, pokud zároveň ty naše odpovědi, které přinášíme, bude veřejné vnímení, mínění vnímat jako neadekvátní, jako nevhodné, tak my jako parlament, jako politická síla za to budeme muset zaplatit cenu a budeme vystaveni kritice. Proto myslím, že by bylo správné pokračovat v práci, abychom přinesli efektivní řešení, která budou fungovat, ale také odvážná řešení. Odvážné odpovědi na problémy, které máme před sebou. Myslím si, že princip, ze kterého by bylo správné vycházet, to je princip liberálního charakteru, je, že potřebujeme různé názory, různé náhledy které by bylo možno srovnávat, abychom měli co nejefektivnější a nejvyváženější hodnocení. A to se týká jak trhu obecně, tak i konkrétního specifického problému, o kterém se dnes hodně diskutovalo, také tedy o hodnocení státního dluhu. Já souhlasím s kolegy, že nemůžeme a neměli bychom vysílat eh, signál v tom smyslu, že podceňujeme zodpovědnost členských států v tom, eh, že si udělali nadměrné dluhy. Ale to není můj názor. Problém je, že musíme rozhodnout, zda jako evropské instituce na sebe chceme vzít úkol a zodpovědnost také při vypracování alternativních metod a vyjadřování hodnocení ohledně bonity členských států Evropské unie nebo ne. Ale pokud to neuděláme, a chci to říct si velmi upřímně, velmi otevřeně, tak eh, mám pocit, že nám eh, se to trošku hodí. Je to pro nás pohodlné. Budeme mít prostě ratingové agentury a na ně přineseme zodpovědnost a my na sebe žádnou zodpovědnost eh, nebereme. Ratingové agentury ji s radostí převezmou, protože já si myslím, že rozhodně nemůžeme podceňovat tu bezplatnou reklamu, kterou si dělají ratingové agentury tím, že vydávají rating státního dluhu různých eh, členských států bez ohledu na procyklické efekty. Nicméně, kdybychom na sebe vzali tuto zodpovědnost, eh, tak vypracování těch alternativních metod může být samozřejmě únavné. Ale to podle mě by neměl být důvod, proč bychom se do toho neměli pouštět. To, co jsme říkali dnes dopoledne, se podle mě netýká vytvoření Evropského veřejného úřadu, agentury, který by vykonával komplexní práci na vydávání ratingu. Víme, že toto je problém, vyplynulo to i z debaty nedávno v Německu, vzniká zde i problém s náklady. Ale pokud jde o hodnocení státního dluhu, máme zde technické znalosti, praxi, kompetence, abychom to mohli udělat už na základě současné situace a na základě práce, kterou už teď vykonávají některé evropské instituce. Ashley Fox říká, že v tomto případě by všechny země měly tři Ačka. Podle mě to implicitně znamená, že tedy všechno to, co děláme v tomto parlamentu a všechny evropské instituce, že děláme prostě věci, které jsou zbytečné. Možná i fiskal kompakt, možná i ten čistý balíček je zbytečný. Pokud tedy řekneme, že ratingové agentury mohou hrát určitou roli, ale evropské instituce nezávislé a autonomní ne, tak to si nemyslím, že je přesvědčivý argument, také protože musíme vzít v úvahu chyby, které byly spáchány v určitých případech hodnocení ze strany ratingových agentur. Já nechci nikoho jmenovat, ale ještě nedávno jsem četl také politické názory, jak říkal pan Lamberts, kdy se říkalo, pokud vy nebudete uplatňovat úspornou politiku, tak eh, vám snížíme hodnocení. A po několika týdnech bylo hodnocení, promiňte, že to takto zjednodušuji, pokud nebudete vést politiku růstu, snížíme vám hodnocení. Já si myslím, že toto jasně ukazuje na problém větší rovnováhy a tedy nutnosti několika náhledů. A to je věc, kterou bychom se měli snažit zajistit. A podle mě by mělo být žádoucí získat také hodnocení ze strany evropských institucí. Vím, že toto je vlastně výbušná materie, protože mají pravdu ti, kteří říkají, že to může vyvolat napětí. Ale napětí už v podstatě existuje. Takže si říkám, zda by nebylo vhodné mít také ze strany existujících veřejných institucí další názor. A také ten benchmark, o kterém hovořila Sharon Bowles. A to by se týkalo uplatňování různých kritérií. Nechci hovořit příliš dlouho, Myslím, že bychom se měli vrátit ještě k té rotaci. Já chápu ty obavy Wolfa Klince například. Filozoficky bychom to mohli označit za heterogenezi účelů, to znamená, snažíme se dosáhnout určitého cíle, ale nechceme, aby to, co rozhodneme, vyvolalo úplně opačný účinek. To znamená, že tedy chceme udělat rotaci, ale vedlo by to k tomu, že bychom tím posílili, upevnili oligopol nebo monopol. Bereme v úvahu tuto připomínku, ale uvědomujeme si, že stejně potřebujeme normy a opatření v tomto nařízení, které zakotví princip větší otevřenosti trhu a větší konkurence na trhu s ratingem. Když jsem uváděl tuto zprávu, tak tady pan Gozes nebyl, ale já jsem vycházel z toho vašeho pozměňovacího návrhu a také z připomínek Wolfa Klince. Pracujeme na tom, abychom dosáhli toho, že i když překonáme tu nadměrnou složitost mechanismu navrženého komisí, zachováme tento princip otevření se konkurenci, větší volnou soutěž a také zde otevíráme možnost eh, zrušení bariér, překážek pro vstup na trh pro nové a menší ratingové agentury. Další body, které zde byly připomenuty, jsou podle mě rozumné. Efektivně mě připadá například to, co zde říkal pan Simon, Peter Simon, o nutnosti lépe definovat střed zájmu. Ale já myslím, že tady snad eh, najdeme efektivní řešení a kompromis. Tady jsem tedy optimistický. A poslední dvě připomínky. Je správné, podle mého názoru, ostatně jsem to i navrhoval, pracovat na občanskoprávní zodpovědnosti, tak jak to navrhuje Jean-Paul Gozes, abychom zachovali princip, ale lépe rozpracovali zároveň určité aspekty a principy. A také, pokud je otázku třetích zemí, tam si myslím, že bychom měli, jak říkali pánové Klinc a Gozes, odkázat na to, co už bylo řečeno a vymezeno a měli bychom se tedy odrazit eh, z toho, co už bylo ustáleno a neměli bychom zahajovat všeobecnou debatu. Děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo. Doufám, že na příštích eh, schůzkách se stíravými zpravodaji se posuneme vpřed a začneme pracovat na prvních konkrétních eh, kompromisních návrzích. Jejich cílem bude efektivně reagovat na politickou otázku a také na to, jak na to bude reagovat veřejné mínění. Děkuji. Thank you very much. Thank you every... Děkujeme. Děkujeme všem. Hlasovat bychom měli 7.6. v našem výboru. Závěry snad budeme mít k dispozici potom možná hlasovat na plenáce v červenci. To je stávající návrh. Děkujeme, říká paní předsedající. Myslím si, že tím jsme v podstatě uzavřeli dnešní dopolední program. Ano. Takže zbytek dopoledne máte k dispozici a vrátíme se opět odpoledne.